zodpovězení týkající se evropských podnikatelských středisek v Ázii a dávám slovo panu Morerovi. Eh, senhora Presidente, eh, Senhor Comissário, eh, caros colegas. Esta é uma pergunta aprovada pela Comissão. Vážený pane předsedo, milí kolegové, my jsme přijali tuto ústní otázku v našem výboru. Já jsem předsedou tohoto výboru a e, proto jsem také nyní hlavním mluvčím za tuto ústní otázku. E, dalšími e, navrhovateli jsou také pan Kaspary, Zahradil a Rinaldi. Ti všichni podepsali tuto ústní otázku a ta otázka je vlastně známá, tak já ji nebudu znovu opakovat, ale možná bych k tomu mohl vnést pár úvah. Jde tady o to, Jde tady o ta takzvaná Evropská podnikatelská střediska v Ázii, eh, které zřídila eh, Evropská komise eh, zřízení nebo podpora investicí, to je prioritou Evropské unie a to je naprosto v pořádku a může to být podstatné zejména také pro země, které mají omezené prostředky. Eh, jak už jsem říkal, Evropská unie má tedy eh, nyní tato eh, podnikatelská střediska ve třetích státech, čímž chce docílit přidané hodnoty pro podpůrná opatření členských států. Eh, jde tady také o specializované služby, které tam mají být nabízeny eh, zejména malým a středním podnikům z Evropské unie. Eh, takovýchto středisek je v Ázii několik v různých zemích. Bylo zřízeno 2008 v Indii, 2010 v Tajsku a Číně a Evropská unie se zavázala, nebo alespoň přislíbila, Eh, že zřídí také podobná centra na Filipínách a v Malajsii. Eh, to eh, je určitě dobrá věc, že tato střediska budou otevřena ale já tedy můžu tuto iniciativu eh, celkem za to podpořit, ale eh, musíme přitom být koherentní a eh, možná potřebujeme nějaký strukturovanější přístup ze strany komise k těmto střediskům. A já teď budu krátce citovat z usnesení parlamentu starého 6 let, kde se praví, že užší spolupráce s hospodářskými komorami, s obchodními komorami, institucemi a organizacemi ve třetích státech, kde e, dochází k výměně informací mezi velvyslanectvími členských států a dalšími orgány, které se jakkoliv zabývají zahraničním obchodem. E, konec citátu. E, takže v konečném důsledku tady jde o jakousi koordinační platformu, ke které by měly přístup i malé a střední podniky, aby mohly mohli lépe koordinovat své záležitosti. A od roku 2012 poskytujeme také financování, které je potom předáváno dále. Tady jde o to, že Evropská unie má velký zájem na podpoře zahraničního obchodu a e, už e, před několika lety byla zřízena tato informační e, podnikatelská střediska, jsou i další otvírána a bylo by velmi zajímavé, kdyby Evropská komise mohla podat nějakou zprávu Evropskému parlamentu. Jsou tyto struktury efektivní? naplňují tato střediska očekávání, která do nich byla vložena, probíhá dosud všechno uspokojivě? Co eh, by se dalo udělat, eh, aby se eh, stávající postupy ještě zlepšily? A co komise navrhuje? aby byl zlepšen management těchto středisek, aby byly lepší nabízené služby a aby tato informační centra byla také viditelná a malé a střední podniky, protože o ně tady jde především, měly dostatečné prostředky a aby měli přístup a aby byli eh, aby byly eh, informovány o činnosti těchto, těchto podnikatelských eh, středisek. To je pro Evropskou unii poměrně zásadní. Slovo, má pan komisař. Paní předsedkyně, cení poslance a poslankyně. Think really of five Um, tato uh, otázka se skládá ze pěti částí. První se týká nejlepší praxe, kterou již poskytují bilaterální komory. Zda to bylo záno v, tato v úvahu, když se zřizovaly tato střediska v Azii. Je to otázka koherence s existujícími eh, podpornými opatřeními EU. Odpověď je, že panevropská mm, podnikatelská střediska v eh, Číně a Tajsku po konzultaci s členskými státy, kteří byli přítomni na místě. Takže to bylo za to v úvahu. Bylo to také po se zhodnocení zmapování všech existujících služeb v těchto zemích. A to bylo Um, určující pro přínos evropské přidané hodnoty při zřizování těchto středisek. Zajištění participace existujících orgánů v EU, intervencích EU. Jde také o synergie s jinými opatř- podpůrnými opatřeními EU, helpdesky, data o přístupu na trhy, evropská podnikatelská sítě a podobně. Je to tedy explicitní požadavek při zřizování nových panevropských podnikatelských center, aby byla zajištěna synergie se všemi existujícími podpornými opatřeními dostupnými na místě. Další část se týkala alokace zdrojů. Odpověď je v souladu s mm, pozměněným nařízením ICI Plus 70 5,6 milionů euro bylo k dispozici pro prioritu 1 pro podporu ekonomického partnerství a podnikatelské spolupráce by mělo být investováno do osmi intervencí. Sedmi z osmi existujících center. Evropský mm, Evropské podniky by se měly, při, by měly přispět minimálně 20 celkových nákladů a generované příjmy by měly být hlavním zdrojem kofinancování těchto orgánů. Samozřejmě teď máme novou generaci programů na leta 2014 až 2020 a nový nástroj partnerství založen na lekcích z minulosti a synergie s jinými instrumenty by měly být řešeny specificky. A to bylo také součástí vaší otázky na podporu eh, malých a středních podniků které mají omezené zdroje na to, aby byly přítomně zastoupeny ve vzdálených zemích. E, ta část přidané hodnoty byla již částečně zodpovězena tedy v té předchozí části. To je skutečně otázka při zřizování těchto orgán orgánů. Požadavky na přidanou hodnotu. Co můžeme nabídnout, je e, umožňovat přístup k eh, vysoce postaveným eh, úředníkům a představitelům těchto zemí. Především je to důležité pro malé a střední podniky. Čtvrtá část se týká, zda byly eh, vzaté v úvahu doporučení parlamentu. Ano, samozřejmě specifickým součástí těch doporučení bylo vytvoření koordinační platformy pro internalizaci podnikatelských aktivit Evropské unie. Bylo, má to být zřízeno v první polovině roku 2014. Také doporučení, co se týče monitoringu, hodnocení a koherence, to jsem zmínil na úvod své odpovědi a to je součástí na rezoluce. A my můžeme prokázat, že toto bylo za to v úvahu. Co se týče rozpočtu, eh, až e, vyprší stávající nařízení ICI, e, e, tak, nebo již vypršelo, tak jsme, tak máme pozměněné nařízení, aby to probíhalo v rámci programu COSMA s novým finančním instrumentem a při zaměření specificky na řešení potřeb malých a středních podniků. To je tedy moje odpověď na ústní dotaz týkající se z který se skládal z pěti pod otázek. Děkuji. Děkuji vám a dávám slovo teď za skupiny panu Kasparimu. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, eh, má frakce eh, je vždy připravena podporovat eh, malé a střední podniky na trhu. Proto je samozřejmé, že podporujeme i odpovídající iniciativu komise. Kromě toho bych chtěl zdůraznit týmy přístupu na trh, které pracují velice úspěšně, ale pokud jde o ten další návrh pro usnadňování přístupu na trh malým a středním podnikům zemí, zemích, jako je Indie, Čína a e, Tajsko pomocí podnikatelských středisek, tak tady máme, do, máme pocit, že musí být naplněny určité předpoklady. Například cílem musí být e, vytvořit e, velké trhy pro evropské podniky a e, mělo by to být využívány členskými státy, mělo by docházet k úspornému vynakládání veřejných peněz a chceme se vyhnout duplikaci práce mezi e, orgány členských států a novými evropskými strukturami. E, podle mého názoru toto naprosto selhalo, všechny tři tyto předpoklady. Například v Indii. Nejnovější zpráva o činnosti podnikatelského střediska v Indii, která nám byla zaslána při přípravě této debaty, tě eh, vykazuje 17 eh, eh, problémů relevantních pro přístup na trh. Vážení dámy a pánové, pokud tomu rozumím správně, tak během šesti měsíců došlo k sedmnácti žádostem o přístup na trh. A když kalkuluji velice velkoryse s rozpočtem 20 milionů euro, rozložených na 10 let, tak 2 miliony euro, tak eh, v Indii stojí 50 tisíc euro eh, jediná žádost o přístup na trh. A rozumné vynakládání peněz je něco jiného, pane komisaři. A já bych byl velice rád, kdybyste eh, vzal toto téma na program vašeho jednání. Centrum v Číně vykazuje asi 100 žádostí měsíčně a centrum v, Čí- v Tajsku tam eh, není tak eh, důležité. V Bangkoku eh, se dokonce hovoří o uzavření tohoto centra. Evropské prostředky ve výši 2 miliony eura na roky 2013 a 2014 byly, zkrátky, byly zkrátka vyhozeny oknem. Pokud jde o tato střediska v Ázii, tak samozřejmě tady jde o to využívat zkušenosti členských států se zřizováním podobných center. Nicméně komise nemá žádný zájem a nemá ochotu eh, korigovat tato svá špatná rozhodnutí. Eh, žádné z těch tří stávajících eh, center zatím neplní své úkoly. Mají být otevřeny další čtyři centra v Filipínách, Malajzii, Větnamu a Indonésii. I to je založeno na špatných faktech a my jsme v Evropském parlamentu nebyli konzultováni, což je neúnosné. Takže proto, pane komisaři, zajištěte zajistěte, abychom mohli společně zamyslet nad tím, eh, jak vylepšit fungování těchto business center, než je budeme dále rozšiřovat. Děkuji a slovo má na dvě minuty pan Kutaš. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, drazí kolegové. Tato, toto eh, rozhodnutí představuje eh, část širší evropské globální strategie ve prospěch malých a středních podniků, takzvaný Small Business Act, ale zatím pouze 13 malých a středních podniků rozvíjí aktivitu za hranicemi Evropské unie. Mám za to, že Evropská unie musí podporovat eh, tato centra tak, aby rozšířila svou aktivitu v Ázii, abychom rozšířili naší konkurenceschopnost eh, v něj, i v vnějším směrem. To znamená, musíme na pomoci rozvoji těchto středisek. Ale musíme zároveň si být vědomi administrativních výzev, jimž čelí evropské firmy. V tomto kontextu si myslím, že není vhodné, abychom hodnotili eh, jejich výkon jako eh, negativní nebo jako pod, eh, jako nedostatečný vzhledem k očekáváním. Ale Každopádně měli bychom podle mého názoru, nebo parlament by měl eh, přijmout eh, umírněnou pozici, která by brala v potaz jak dosažených eh, úspěchů, tak i slabin. Jsem přesvědčen, že nám komise může v tomto směru dát další vysvětlení a podrobnosti. Dále chci vyzdvihnout Eurochambers, což je iniciativa, která jak si dává zelenou eh, evropské ekonomické diplomacii a její koordinaci na evropské úrovni. Děkuji, pane Kutaš. A slovo má pan Rinaldi. Děkuji, děkuji vám. Já eh, vím, že je víceméně konsenzus v eh, pokud jde o tuto otázku, nebo měl by být konsenzus, musíme každopádně sladit to, co říkáme. Musíme konzultovat eh, členské státy a využívat stávající struktury, to je pravda. Ale na druhou stranu mě přijde trošku defenzivní k tomu přistupovat tímto způsobem, protože eh, soulad mezi těmi podnikatelskými středisky fázi není eh, úplně samozřejmou věcí. My jsme ehm, navštívili některá z nich, aby jsme viděli, co se děje na místě, ale pořád eh, tu zůstávají nezodpovězené otázky, které mě vedou k závěru, že pořád ještě něco nefunguje. Třeba v Indii 17 milionů eur, Čína 5 milionů, Tajsko 2 miliony eur ale pokaždé, eh, když máme tedy celou tuhle tu škálu širokou, ale nevíme, kdo přesně co koordinuje, eh, jakým způsobem se angažují členské státy, jak přesně. Třeba v Tajsku. Tam se účastní také Švýcarsko a Norsko, jinde ne. Celý, celý ten obrázek je tudíž smíšený. Máme tady iniciativy pro Indonésii, Paki, eh, Pakistán, Filipíny, Myanmar, Laos, kdo ví, jaká další, jaké další země, ale co, jak jsme se poučili? Jaké závěry budou e, vlastně poučením pro další kroky do budoucna? Pořád e, tu jsou ještě další kroky, které musíme učinit, další zlepšení, pokud jde o Eh, vynakládání našich prostředků, jejich alokování, do jaké míry to vlastně pomáhá eh, malým a středním podniku, jestli se jejich funkce nepřekrývají, jaká je analýza přínosů a nákladu? Když se na to tak díváme, na tu analýzu, tak ehm, je eh, to takové trošku zklamání oproti tomu, co jsme do toho vkládali za naděje, Eh, na začátku. Vzhledem k tomu, že tu není pan Butikofer a pan Zahradil, tak dám slovo panu Paškovi. se, vážený pan komisár. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaře, i když svoji organizaci, strukturou práce, náplní aktivita podnikatelská střediska v Ázii, působící v Tajsku, Číně, Indie, eh, se v mnohem liší ale přesto mají dva aspekty společné. Spolufinancovány z prostředků Evropské unie a nezávislé hodnocení efektivnosti jejich práce konstatovalo špatné výsledky. Vzhledem přetrvávající hospodářské stagnaci Unie si nemůže dovolit udržovat neefektivní struktury, které nedokážou zabezpečit potřebný servis pro evropské podniky přicházející na azijský trh. Proto si myslím, by komise měla přeskoumat efektivnost využívání evropských prostředků použitých na krytí činnosti jednotlivých podnikatelských středích s využitím zkušeností nejlepší, nejlépe fungujících analogických pracovišť a reformovat stávající postupy při organizaci práce uvedených podnikatelských středisek. Děkuji, pane Paška. Slovo má Pane Šťastný. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já a moje politická frakce vždy podporovala politická opatření, která mají zvyšovat konkurenceschopnost evropských podniků mimo evropské trhy. Evropská podnikatelská střediska v Ázii jsou jedním z prostředků, jak pomoci zachovat konkurenceschopnost evropských podniků na stále se měnícím globálním trhu. Proto musí fungovat co nejefektivněji. Bohužel, nedávné hodnocení ukázalo, že tato iniciativa um, nefunguje tak, jak se očekávalo. Tato data vyvolala několik otázek. Nás znepokojuje otázka, zda demonstrované iniciativy přinášejí dostatečnou přidanou hodnotu pro evropské podniky, zda zdroje byly efektivně alokovány, zda tam byla dostatečná transparentnost těchto iniciativ a zda jsou již schopna fungovat částečně z vlastních příjmů. Jsem si vědom, že zřizování nových eh, business center je dlouhodobý projekt a musí překonávat počáteční překážky. Podnikatelská střediska v Indii, Číně a Tajsku již dosáhla měřitelného úspěchu a věřím, že mají potenciál posílit společné evropské zájmy. Avšak komise mu se musí být zodpovědná za to, aby zajistila, že tato centra pomáhají evropským podnikům. Musíme zajistit, aby byly vhodné nástroje a informace k dispozici pro naše podniky aby mohli nejenom vstupovat na azijské trhy, ale také tam prosperovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Šťastnému. Slovo má na dvě minuty paní Kestinger. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Společná obchodní politika Evropské unie je ekvivalent evropské zahraniční politiky a v centru pozornosti vždy musí stát konkurenceschopnost především malých a středních podniků. Malé střední podniky jsou páteří našeho hospodáření a mají neocenitelnou hodnotu pro růst a zajišťování pracovních míst uvnitř Evropské unie. A moje frakce je stoprocentně za tímto názorem. Velký podíl úspěchu malých podniků má je díky exportu za hranice Evropy. Malé podniky potřebují bezbariérový přístup na trhy třetích států. V této chvíli a všem je pravdou opak, když se podíváme na efektivitu. Je na čase korigovat stávající chyby. Daniel Kaspáry to již obsáhle e, zmínil. Abychom byli úspěšní na třetích trzích, potřebujeme know-how, financování, základní znalosti a pochopení mm, těchto trhů. Musíme vědět, jaké tam jsou podmínky, s jakými mi je možno počítat a jak se optimálně e, umístit na trhu. Informační místa jsou e, třeba a je polit, více než politování hodné, že nefungují. To si nemůžeme přímě řečeno dovolit. Musíme se e, shodnout na tom, že tato místa mají hodnotu pro evropský export. Otázka však je, zda synergie uvnitř členských států nelze využít lépe, aby informační toky mezi exportéry a informačními centry byly optimalizována. Je nutné vytvořit informační sítě, které v oblastech, které již jsou e, dobře fungující a pak zakládat jenom paralelní centra, myslím, není správné. E, duplicitní struktury jsou Eh, zbytečnými náklady, které nakonec vedou k pravému opaku, než co jsme zamýšleli. A to je pomoc eh, malým a středním podnikům na, eh, třetích, na trzích třetích zemí. Děkuji. Máme tady jeden požadavek do no diskuse paní Guinness. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. My jsme eh, dne, tento týden hovořili o zaměření eh, příští rady a eh, myslím si, že tato podnikatelská střediska by měla být na jejím programu. Kolega Daniel Kaspery jasně řekl, kde jsou problémy, zjevně je třeba je řešit a má otázka, pane komisaři, je taková, ta, taková to, jestliže ten koncept je dobrý a myslím, že na tom se shodneme, tak jsou ty problémy manažerské nebo strukturní, nebo v čem přesně spočívají ty problémy problémy, eh, které způsobují, že centra neplní svůj účel. Dají se nějak odstranit a jak? Mně se totiž nezdá, že malé a střední podniky eh, sami o sobě mají dobrou pozici na to, aby tam mohly navazovat obchodní vztahy v těchto zemích. Takže obchodní centra by měla mít svou hodnotu. Další otázka zní, eh, jak jsou navázány na obchodní centra jednotlivých členských států. Nedochází tu snad k nějakému konfliktu, jsou tu problémy, nebo by mohlo nastat více synergie synergii mezi nimi, protože samozřejmě, eh, aby, se, aby Evropa pozvedla úroveň růstu, tak potřebuje eh, obchodní příležitosti nejen v Evropě, ale i mimo ní. Děkuji vám. Pane komisaři, dávám vám znovu slovo. Děkuji. Jenom stručně, paní předsedkyně. Když tak naslouchám panu Morejrovi, Kasparimu a dalším, tak eh, mám dojem, že musíme provést ještě jeden screening, pokud jde eh, o vyhodnocení funkčnosti těchto center. Nikdo nepopírá důvod eh, je raison d'être jejich existence, ale eh, samozřejmě ty slabiny, na ty jste upozornili ve vašich příspěvcích. Takže otázka přínosu a nákladu je i nadále důležitá. Já jsem si vědom veškerých omezení, které existují a jsem odhodlán zajistit co nejúčinnější využívání peněz daňových poplatníků a to mohu kolegům také přislíbit. Děkuji vám za vaše příspěvky. Děkuji, pane komisaři. Takže tím uzavíráme diskuzi o této otázce. Přecházíme k dalšímu tématu. A to je společná rozprava na téma rybolovu. Máme tu otázku k ústnímu zodpovězení na komisi, respektive dvě ústní otázky. A slovo dávám panu Gallagherovi, na pět minut, ale on tu není.